Spravodajkou je paní Forenza. Přičemž budeme rovněž hovořit o sociální odpovědnosti podniků, k čemuž je spravodajkou paní Tiziana Begin. Jako první dostane slovo nejprve paní Forenza, poté paní Begin. Tedy, tedy paní Forenza na čtyři minuty. Pane předsedo, milí koleg, milí, milé kolegyně, milí kolegové, milá paní komisařko, zpráva, eh, kterou zde předkládám, ta se týká základních aspektů obchodní politiky EU, tedy vztah mezi mezinárodním obchodem a lidskými právy, sociálními, eh, environmentálními a odpovědnost podniku. Zdá se mi, že eh, z toho vyplývá jedna jasná věc pro komisi, a to znamená efektivní a závazné dodržování lidských práv, to znamená obhajování ekologických, sociálních standardů. To nemůžeme podřazovat investicím a obchodu a ideologii deregulace a, růst, protože, a růstu. My velice často, bohužel, jsme zjistili, že zde existuje velká diskrepance mezi tím, co se říká o právech a jejich aplikací a obhajobou. My tedy chceme konkrétně zde se vyjádřit k tomu, jak prostřednictvím obchodní politiky eh, opět eh, oživit tu angažovanost EU, prosazovat eh, lidská práva, sociální, environmentální, včetně demokracie a právního státu. Nemůžeme pokračovat, jako kdyby se nic nedělo. Brexit stejně i jako další výzvy, mm, které to bude znamenat, tak skutečně to musí vyslat jasný signál, že zde musí to skončit. Musí to skončit v zájmu eh, mm, evropského projektu, protože jinak by mohl zkrachovat. A podle mě i to se týká obchodní politiky. V okamžiku, kdy eh, eh, mm, tyto obchody mohou mít obrovský dopad na život mužů a žen, třeba jako TTIP nebo CETA, takže to je velice legitimní obava. Eh, a mm, je to obava ve veřejné mínění. I to vyplývá z této zprávy. Lidská práva, sociální práva, environmentální práva. Můžeme říci obecně vztah mezi obchodem a demokracií. O to jde. A právě z tohoto důvodu já zde bych chtěla paní komisařko říct jednu věc my si myslíme, že je milné, zde nezapojovat eh, národní parlamenty do ratifikace CETA. My potřebujeme větší participaci a zapojování národních parlamentů. Víme, že Evropská unie hraje zásadní roli ve světovém obchodu a mm, jako největší exportér zboží a služeb na světě, jako eh, přímý investor a proto hrajeme plnoprá- pl- pr- eh, mm, první roli v globálním obchodě i prostřednictvím obchodních investičních mezinárodních smluv, které přispěly k tomu, že my jsme Eh, spolu, eh, my jsme vlastně přijeli, při, přispěli k tomu komplikovanému jevu, což je globalizace. A globalizace produkuje rozdíly, rozdíly mezi zeměmi i rozdíly uvnitř zemí. Role, kterou může sehrát Evropská unie, zde je ústředního charakteru. Eh, často Evropský parlament se vyjadřoval k tomu, že je nutné, aby obchodní politika, aby nebyla pouze ku prospěchu pod několika podnikům, ale aby to byla součást našich mezinárodních vztahů, strategie, abychom prostřednictvím prostřednictvím toho ochraňovali životní prostředí a propagovali lidská práva, sociální práva. A proto cíl této zprávy je tento poprvé tedy výbor INTA Eh, má zprávu o dopadu a o follow-up eh, eh, předchozích zpráv, které byly odsouhlaseny v roce 2010 a zároveň mm, vysíláme takovou, takové indikace Evropské komise, komisi, jak aplikovat naši obchodní politiku. šlo o dlouhodobé, o velice dlouhé vyjednávání mm, mezi stínovými zpravodaji, kterým se chci poděkovat, i z těch poděkovat i výboru AFET, DVFM a EMPL za jejich stanoviska. Tato zpráva i se vyjadřuje k tomu, Eh, co bychom měli propagovat? Především je třeba, aby zde existovala legislativní systematičnost, koherentnost. Naše politika se musí rozvíjet koherentně spolu s politikami eh, sociální ochrany, eh, ekologií, environmentální ochranou a lidskými právy. Zde my říkáme, že i genderová otázka je velice důležitá při volbě našich obchodních politik a to všechno z pohledu mainstreamingu, to je to, co prosazujeme ve všech výborech, včetně výboru INTA, a my si přejeme, aby to byla politika, která bude gender sensitive a ne gender blunt. A já tady z důvodu času skončím. Děkuji vám, paní Forenza. A Nyní paní Tiziana Begin. Děkuji, pane předsedo. Paní komisařko, kolegové, co to je mezinárodní obchod? Příliš často zde v parlamentu mám dojem, že ten cíl je stejný a e, to je ale obchod, to není samoučelné, to je pouze nástroj, abychom splnili jiné cíle. Obchod e, není cíl, ale cesta, cesta k lepší prosperitě, k rovnosti a k sociálnímu pokroku pro všechny. A dokument, který zde máme, který se týká obchodní politiky, ten vychází z této premisy právě. A v podstatě my jsme první evropská, my jsme první ekonomická eh, mocnost, proto musíme mít eh, odvahu mm, eh, ku prospěchu všech občanů, nejenom vlastních, ale i na celém světě. Obchod není samoučelný, je to prostředek. Jako zpravodajka já chci vyslat tento první signál a je to i obsah mm, tohoto usnesení. My jsme se snažili dohodnout se na kompromisu, ale my jsme i odsouhlasili celou řadu různých priorit proto, aby naše politika byla efektivnější, transparentnější, zodpovědnější. My jsme uznali, že obchodní politika je důležitá, ale musíme ji i dát k dispozici malým středním podnikům, našim zemědělcům, našim poskytovatelům služeb a našemu průmyslu. I, i musí to být dohody, které musí mít hmatatelné výsledky pro pro občany a budou znamenat expanzi. A mm, zde mm, mám na mysli, že musíme více spolupracovat třeba s Mercosurem, Austrálií, Novým Zélandem a mm, obchod je tedy příležitostí a proto jsme chtěli, aby i komise podporovali především eh, podniky proti efektům globalizace a e, i bychom i měli proto i sociální, e, po, sociální e, politiku, která bude stanovat minimální mzdy. Zde naše rezoluce hovoří o tom, že je třeba, abychom měli kontroly ex ante i ex post, abychom měli nástroje o, o, obchodní politiky, a, abychom i třeba, když se snažíme dát status tržní ekonomiky Číny, Číně, tak to musíme všechno vyhodnocovat a musíme ochránit ochraňovat evropskou excelentnost na celém světě. Zde jsou ustanovení, která hovoří o naší odpovědnosti za e, e, obchod, který bude respektovat práva, který bude respektovat práva a udržitelný rozvoj. A všechny výrobky, které konzumujeme, auta a podobně, tak e, samozřejmě to je výsledek určitého výrobního řetězce a do kterého se zapojují nejrůznější státy. Proto parlament zde chce, aby e, tyto, e, e, tyto řetězce, výrobní řetězce, dodavatelské řetězce byly čisté, aby, byly, aby respektovaly prostředí a práva a mm, aby se nezneužívaly děti, men, nezletilé osoby a podobně. My jsme tedy chtěli, aby udržitelnost obchodu také platila i pro život zvířat, životní prostředí, abychom respektovali i práva eh, zvířat a eh, ochranu ohrožených druhů. My chceme, eh, aby i ty nové dohody o volném obchodu, aby udržovaly závazné kapitoly o udržitelném rozvoji i se mechanizmy ukládání sankcí aby res, mm, pro ty, kteří nerespektují tato práva. A my zde chceme, a by i na, žádek, na žádost Evropského parlamentu bylo možné zahajovat vyšetřování. Obchod je velkou příležitostí, ale na, na druhé straně zde musí existovat vysoké standardy, sanitární standardy, ochrana spotřebitele a to si přejeme v tomto usnesení i zde i máme systém jako SDS a další systémy e, e, řešení sporů, které by mohly mm, spíše nahrávat e, podnikům, ale my chceme, aby zde především v centru našeho zájmu byli občané, kteří by měli být chráněni. Proto chceme, aby komise zvýšila úsilí, aby ta politika byla transparentnější, uchopitelná a viditelná pro občany a ne, nic nebylo utajené. Zde i chybí tedy rada, jak vidím, ale zde je třeba by systematicky se eh, zapojovala eh, i parlament do přípravy mandátu, pokud je o vyjednávání. Závěrem i zde se zmnožily možnosti, jak eh, zapojovat více občanů, aby měla větší dohled, aby občané měli větší dohled nad obchodními politikami. Prosím pomalu, paní zpravodajko, kvůli tlumočení. move on the right Takže já začnu a závěrem, ano, zde se zmnožily možnosti, jak více zapojovat občany, aby měli větší kontrolu nad politikami institucí. A právě proto já eh, zde z hnutí, které prosazuje přímou demokracii, a já tedy si přeji, aby komise více a více vedla dialog s občany o obchodní politice a abychom aby občané věděli, jaké jsou ty obchodní volby, obchodní rozhodování a ty jsou hlavními stakeholders. Občan musí stát v centru. I při vyjednávání o mezinárodních dohodách, které se často vyjednávají se zavřenými dveřmi a to je něco, co je v rozporu s aplikací přímé demokracie. A e, takže mm, to je tedy, e, vypadá možná jako sen, ale děkuji, ten sen, se zrealizuje. Děkuji všem kolegům za e, pomoc. Děkuji vám, paní zpravodajko. A nyní za Evropskou komisi paní Cecilia Malström. Děkuji, pane předsedající, vážení poslanci. No, bych chtěla poděkovat výboru INTA a dvěma zpravodajkám, paní Forenza a paní Begin, za práci, eh, kterou věnovali těmto důležitým zprávám. Udržitelný rozvoj obchodní politice je něco, eh, v co věří jak Evropská komise, tak i Evropský parlament. Nová obchodní politika Evropské komise eh, má v jádru udržitelný rozvoj. Je to velmi komplexní agenda pro celou Evropskou unii a jejím cílem je zdůraznit, že e, obchod není jenom o hospodářském růstu, ale také o obraně hodnot, které vyznáváme, sociální spravedlnost, udržování lidských práv, pracovní podmínky a envir, en, environmentální normy. A již v roce 2010 Evropský parlament to přijal eh, řadu usnesení týkající se e, té kapitoly o udržitelném rozvoji, která by měla být ve všech obchodních e, dohodách. Dále jde o posílení Eh, dimenze lidských práv, včetně hodnocení dopadu a dále jde o to, jak mít generalizovaný systém obchodních preferencí zahrnující užitelný rozvoj a systém řízení a zprávy. Eh, my také podporujeme tyto aspekty eh, v těch zemích, které to nejvíce potřebují. Tehdy se to týkalo Bangladeše. Jde také o zvýšení transparentnosti o velkých eh, společností, o získání dalších referenčních informací a také o tom, jak eh, mít globálně uznávané pokyny a systém eh, společenské odpovědnosti podniků. Evropská unie byla popředí tohoto úsilí o prosazení udržené rozvoje ve všech politikách a to také bylo uznáno dalšími mezinárodními organizacemi a našimi partnery. Ale samozřejmě eh, tam to nekončí, je potřeba na tom dále pracovat a proto jsme si stanovili několik priorit, například efektivní implementace těchto kapitol v udržitelném rozvoji, lepší propojení těchto nástrojů se rozvojovou spoluprácí, zejména s agendou roku 2030. Dále jde také o podporu udržitelných dodavatelských řetězců, tím, že by to mělo být součástí základní eh, podnikatelské strategie podniku. Snažíme se také upozorňovat na to, že musíme prosazovat i naše hodnoty, tedy zaměření na lidská práva, udržitelný rozvoj a transparentní zprávu. Eh, Myslím si, že v budoucnosti by naše obchodní politika měla být více zaměřena na tyto témata, ale také na priority eh, Eh, výrobcům. Samozřejmě, že i obchod se službami by měl být naší prioritou, bude tomu určitě i v budoucnosti. Je to hlavní pilíř naší eh, obchodní politiky. Komise vítá, pozornost která byla věnována také konsistentnosti eh, těchto politik s naší obchodní politikou. A tato Evropská komise se snaží to všechno sloučit do jedné strategie. podobě kapitoly o udržitelném rozvoji v našich obchodních dohodách. Velmi vítáme také zájem parlamentu o systém v rámci VTO a multilaterální postoj k jednáním. My eh, sdílíme tento přístup. Souhlasíme eh, s tím, že multilateralismus v obchodní oblasti je nejefektivnější a nejspravedlivější tam, kde je to možné. A kromě toho také schvalujeme požadavek Evropského parlamentu po vyváženém výsledku ohledně, eh, a to i včetně zemědělství, Musíme také vyvážet eh, eh, oblast zemědělství, eh, průmyslu, ale i služeb a prosazovat to v našich jednáních. To je tak i bereme na vědomí postoj k udělení statutu tržní ekonomiky Číně. Jak víte, komise právě provádí velmi hloubkové hodnocení dopadu a analyzuje si různé možnosti. Také s ohledem na VTO a povedeme ještě politickou debatu v nadcházejících týdnech. A na závěr chci říct, že volání Evropského parlamentu po reciprocitě v oblasti veřejných zakázek eh, také bereme na vědomí. Je to oblast, kde je nerovnováha a my to zohledňujeme při formulování mandátu a při jednání o dohodách o volném obchodu, tak abychom měli rovnější podmínky v oblasti veřejných zakázek. Eh, ještě jednou chci poděkovat za eh, tyto dvě zprávy. Jsou v nich velmi hodnotné poznámky, většina z nich již eh, se v komisi provádí, ale samozřejmě můžeme udělat ještě více a těšíme se na to, že v budoucnosti budeme mít efektivnější obchodní politiku a také politiku, která bude udržitelnější. Děkuji vám, pane předsedající. Tak, thank you. Děkuji vám. Jménem výboru AFET má slovo paní Godelíve Quistoutrovol ale ona tu asi není. Tak fajn. Jménem výboru DEVE má slovo paní Maria Dolores Lola Sanchez Caldendey. Jedna minuta. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Paní Malstrém, je netolerovatelné, jak mnoho zemí není trestáno za to, co dělají ve světě. Jako zpravodajka za DV, já si myslím, že je zásadní respektovat princip koherentnosti našich politik, a to především v oblasti mezinárodního obchodu. Zajistit také, že se budou plnit deklarace OSN o rozvoji a právu na rozvoj, což je nescizitelné právo a je třeba přitom respektovat suverenitu suverenitu státu, které budou mít takové politiky, které budou respektovat občany, je především mít ale závazné norm, závazná ustanovení, aby podniky respektovaly lidská práva a environmentální normy, sociální práva a musíme podpořit práci OSN a kromě toho naše klauzule v obchodních eh, dohodách jsou k ničemu. Třeba Mexiko například, tam, je, tam podniky všechno porušují, je to beztrestné a my vlastně přispívám, přispíváme k tomuto hroznému světu. My chceme, aby i přece nejenom, aby zločinci a teroristi respektovali lidská práva, ale také, aby nadnárodní společnosti, podniky respektovali lidská práva. To je to zásadní. Děkuji. Děkuji. A nyní paní pan poslanec João Pimenta Lopes. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Si vážíme snah obou zpravodajek, zejména co se týká dodržení zaměstnaneckých práv a role ILO co se týká e, doporučení z pléna, nesmíme zapomínat na to, že sociální odpovědnost velkých evropských finančních skupin musí být řešena. Dochází totiž k sociálnímu a pracovnímu dumpingu u hromadných smluv a u příslušných vyjednávání je ta situace zvlášť obtížná. U třetích států se musíme postarat o to, aby byla ukončena sociální diskriminace. Evropská unie se musí pokusit s touto realitou bojovat. Je na čase, aby se do Lisabonské smlouvy dostala i obchodní politika. Bohužel, eh, zatím lze dohody uzavírat bez zohlednění zájmu těch, kterých se dotknou. Děkuji vám, pane poslanče. Paní Tokia Seifi za výbor AFET. Prosím. Děkuji, pane předsedající, paní komisařko, vážení kolegové. Já bych chtěla poděkovat eh, paní pravodajce Forenza za vynikající spolupráci na této zprávě. Od roku 2010 eh, došlo k pokroku a obchod eh, přispívá čím dál tím více bilaterálně multilaterálně k dodržování lidských práv a k dodržování sociálních a environmentálních norm. Důraz na tyto normy v kapitole o udržitelném rozvoji, která je závazná, také eh, další kroky Evropské komise na mezinárodní scéně eh, by měly pokračovat a měly být ještě posíleny. A v tomto smyslu chceme také podpořit reformu VTO eh, s tím, že by mělo dojít k závaznému prosazování těchto sociálních a dalších norm. Evropská unie by mohla jít ještě dál. Měli bychom věnovat například větší pozornost systému SPG+, aby tyto eh, úmluvy byly skutečně dodržovány. Některé iniciativy by eh, také měly pokračovat. Tady bych mohla odkázat na pakt o udržitelnosti o Trana Plaza. To, eh, tady jde o společenskou odpovědnost podniků, komise by to měla podporovat a rozšířit to také na další obchodní partnery. Dále bych také chtěla upozornit na jeden eh, požadavek, který byl formulován v roce 2010 a kterému nebyla věnována žádná následná eh, činnost. Evropská komise by měla přijít legislativní iniciativou, která by měla ukončit eh, práci dětí a nucenou práci. A dále bych chtěla zúraznit důležitost efektivní provádění dohod a závazků, které byly přijaty. A to ve veškeré transparentnosti je důležité, aby parlament byl více zapojen do procesu monitorování těchto závazků. Ohledně obchodní strategie bych chtěla poděkovat eh, paní Begin za její práci. Je třeba trvat na reciprocitě a na vzájemné výhodnosti. To by mělo být v jádru obchodních vztahů eh, Evropské unie s jejími partnery. Zvláštní pozornost by měla být věnována citlivým produktům, jako jsou zemědělské produkty a produktům, které si vyžadují zvláštní zacházení. A dále, jako zpravodajka výboru Envy, bych chtěla upozornit na to, že obchodní strategie by měla prosazovat hodnoty, které Evropská unie vyznává. A chtěli bychom také vyzvat komisi, aby pokračovala v dalším eh, úsilí o lepší komunikaci s občany a také aby zlepšila přístup k dokumentům z jednání. Eh, eh, Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní za výbor DV pan Zahradil. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, při vší úctě k ostatním kolegům ze všech frakcí a s různými názory, já nemohu dát eh, přístup, zelenou přístupu, který je podle mě proti naší obchodní strategii EU, tím, že se zde příliš obchodní agenda politizuje. Myslím si, že lidská práva a obchod nejsou protichůdná a spíše se doplňují. Obchod je klíčový rozvojový nástroj, který přináší růst a blahobyt. A tím dlouhodobě přispívá k rozvoji lidských, sociálních a environmentálních práv. Já jsem pro strategii angažovat se, spíše než uvalovat kondicionalitu. Myslím si, že bychom s našimi partnery měli zacházet jako s obchodními partnery, se stejnou vahou, aby se tak řeklo. A toto zacházení pak bude představovat solidní základ pro dialog a spolupráci. Zejména jedna dohoda o volném obchodě, která byla nedávno uzavřena tát mezi EU a Větnamem, může sloužit jako velice dobrý příklad takovéhoto přístupu. Myslím si, že rozvojové státy potřebují sociální, eh, eh, pracovní a environmentální standardy, které v první řadě korespondují jejich úrovni sociohospodářského rozvoje. A jakákoliv snaha uvalit na ně závaz, závazky nebo je k něčemu uvazovat, což bohužel je přístup, který je tak nějak stále oblíbenější v této sněmovně, znamená, že ty závazky pro ně budou škodlivé, budou kontraproduktivní a de facto to také znamená, určitý export protekcionismu z naší strany a to je něco, co já nikdy nemohu podpořit. Děkuji vám. Děkuji vám, pane poslanče Zahradile, za výbor. Imko říká pan předseda, pan poslanec Šustr. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové a kolegyně, e, touto novou obchodní strategií na sebe bere komise závazek podporovat hodnotový obchod, což je závazek, kterému jsme zatím nedostali, ačkoliv se v obchodních dohodách stále častěji objevují kapitoly zprávy pracovníků. Celá řada eh, kapitol o udržitelnosti je zatím formulována nedostatečně. Chybí nám náležité mechanismy řešení sporů a i když ty dohody jsou formulovány dobře, pak se realita od textu takovýchto dohod často diametrálně liší. Proto je náš výbor proto, aby eh, ve všech obchodních dohodách byly strany zavázány ratifikovat těch osm základních pilířů ILO. To znamená zabraňovat negativním dopadům za, na pracovní místa, zajištění toho, eh, že mobilita v oblasti služeb nepovede k dumpingu sociálních práv, a že se nebudou decimovat občanská společnost, jako třeba odbory a mnoho dalších. Děkuji vám. Děkuji vám, pane poslanče. Slovo má paní poslankyně Imakoláta Rodriguez Pinheiro Fernández. Nacionalismo y populismo. Ano, mm, populismus, nacionalismus, to ohlodává demokracii v EU. Je nutné eh, jasně reagovat, abychom měli více a lepší Evropu. A mm, to je, proto obchodní politika musí být taková, aby občané vnímali to tak, že obchodní smlouvy zlepšují jim kvalitu života a že propagují evropské hodnoty ve světě. Lidská práva a sociální normy, život, životní prostředí, to musí být ustanovení právě za, právně závazná a, ale mm, samozřejmě to nebude k ničemu, pokud se to nebude vyhodnocovat. A zde já vidím správně sdělení komise, ale něco tam chybí, jak i to říká zpráva paní Begin, to znamená, e, e, třeba prosazovat e, rovnost pohlaví prostřednictvím této politiky. Je třeba, aby i malé střední podniky také měly výhody z obchodních smluv. Je třeba, aby zde i Eh, ta obchodní politika eh, podporovala náš průmysl. Zde před námi je dlouhá cesta, abychom měli skutečně spravedlivý obchod. Také závěrem bych chtěla poděkovat obou zpravodajkám za vynikající práci a za úsilí nalézt konsensus. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Jménem výboru IMKO má slovo paní poslankyně Edita Charanzová, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko, co tedy my očekáváme od nové obchodní strategie? Za prvé, nesmí to být business as usual. Na jednu stranu vidíme, že se o obchodní záležitosti zajímá více a více občanů EU, ale na druhou stranu je zde stále vyšší počet lidí, kteří se obávají o tyto dohody a jejich možný dopad. My musíme připravit nové způsoby, jak o těchto tématech lépe mluvit, abychom řešili obavy občanů. To by například znamenalo, že řekneme jasné ne jakémukoliv protekcionismu a že budeme cílit na obchod, který je spravedlivý a odpovědný. Já jsem přesvědčena, že, žádná, že řádná implementace této strategie by měla začíst jaksi inventurizací všech stávajících obchodních vyjednávání. Proto by bylo potřeba realokovat v komisi eh, dostatek lidských zdrojů, Protože EU zatím nevypadá, že by jednala příliš vážně e, v této oblasti, protože některá jednání trvají třeba i 12 až 15 let. Je potřeba stanovit si jasné priority a začít je plnit. Osobně zde vnímám tři klíčové oblasti pro tuto politiku. Za prvé, prosazování digitálního rozměru mezinárodního obchodu, za druhé usnadňování e, výměny názorů v sektoru služeb a nakonec poskytnutí našim společnostem, zejména malým a středním společnostem, reálné obchodní příležitosti. Paní komisařko, úspěch naší obchodní politiky se ve finále změří tím, jak efektivně mohou e, firmy z EU přistupovat na zahraniční trhy a jak efektivně můžeme reagovat na jejich každodenní problémy. Děkuji vám. Děkuji vám za výbor Agri, paní poslankyně Esteriana Garcia. Já zaprvé chci poděkovat spravodajkám a stínovým spravodajům Eh, že jste vzali do úvahy mm, stanovisko výboru Agri, protože zemědělství to je velice citlivá kapitola při vyjednávání se třetími zeměmi. Eh, smlouvy volného obchodu mohou být velice jim prospěšné, ale také mohou ohrozit jejich budoucnost, eh, především ty citlivé sektory zemědělství, proto je třeba tam mít třeba různá umírňující opatření či různé výluky a to především jde o ovoce, zeleninu nebo e, tedy hovězí maso, drůbeží maso. A zde často e, se obětuje zemědělství na oltář vyjednávání obchodu se třetími zeměmi. A potom e, vyjednávání s třetími zeměmi musí ale bez tomu, že se tam zavedou ekvivalentní vztahy, a, nebo tedy reciproční vztahy, pokud jde třeba o sanitární normy. A často to je skutečně skutečný eh, eh, potom eh, to skutečná překážka. Chci zdůraznit, že je to důležité i proto, aby správně byla vnímána značka, evropská značka, že my skutečně my ochráníme geografické označování a původ a proto je třeba mm, toto podmínit tímto při vyjednávání o obchodně. Děkuji. Now it's time for a nyní eh, budou hořit řečníci za jednotlivé politické skupiny. A za EPP na eh, minutu pan Jaroslav Valenca. Já mám obecný problém eh, s tím, že by obchod měl být automaticky prospěšný pro Evropskou unii a přinášet prosperitu. Já se nechci stavit volnému obchodu jako takovému. Ale mám pocit, že se velmi snadno akceptuje to, že obchod je dobrý a že se to nemusí nějak dokazovat. Pak si myslím, že v Evropské unii eh, mají voliče málo znalostí obchodu. Což brání tomu, aby to bylo efektivní. Mimo Brusel lidé a podniky eh, se dozvídají o našich iniciativách v oblasti volného obchodu, dozvídají příliš pozdě, aby ho mohli využít a proto bychom je měli lépe a dříve informovat, aby, se, aby mohli využít eh, potenciálu, kterým to nabízí. Ale potřeba také mít nějaký systém, jak eh, se ověřovat výsledky a také ty, kteří zastupují a ty strany, jestli skutečně hovoří za jednotlivé sektory eh, ekonomiky v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, pane poslanče. A nyní za SAD David Martin na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající. Naše skupina vítá sdělení komise o obchodu a zejména k přesunu k obchodu založenému na hodnotách. Nicméně eh, slova na papíře se eh, říká jednoduše, teď eh, si musíme počkat na výsledky. Já si mm, nejsem jistý, že obchodní jednání skutečně odráží tyto hodnoty. Souhlasíme s tím, že za určitých podmínek obchod může být k růstu a k pracovním místům. Nedávno také jsme slavili výročí pěti let eh, od uzavření dohody s Koreou. Eh, ten obchod mezi tím vzrostl s Jižní Koreou o 55% a nyní máme obchodní přebytek místo deficitu. Toto je velký úspěch a naši eh, pracovníci a naše podniky z toho měli velký prospěch. Jak ale říkal řečník přede mnou, nemůžeme automaticky vycházet z předpokladu, že obchod je prospěšný pro všechny. Měli bychom se postarat o to, aby ty dopady byly rozšířené mezi všechny a proto bychom to měli podpořit dalšími politikami, například eh, lepší přístup k financování z globalizačního fondu, protože eh, nemůžeme v tom nechat ty, kteří eh, o něco přicházejí v důsledku volného obchodu. Já jsem si vždycky myslel, že bychom měli tyto dohody o volném obchodu využívat pro šíření našich hodnot a proto vítáme odkaz na udržitelný rozvoj lidská práva, fair trade a boj proti korupci a daňovým unikům. V tomto smyslu chceme znovu zopakovat, že kapitoly o udržitelném rozvoji v našich eh, dohodách o volném obchodu by měly být eh, vynutitelné tak, aby naši obchodní partneři skutečně eh, v praxi tyto pravidla respektovali. A souhlasím s komisí v tom, že šíření dohod o volném obchodu by nemělo podkopávat ten multilaterální obchodní systém. Pro nás je VTO Eh, pořád prioritou, protože to umožní všem státům využít eh, liberalizace obchodu a také to znamená větší participaci a eh, předvídatelnější obchodní pravidla pro celý svět. Děkuji vám a nyní za skupinu EKR paní McClarkin na minutu a půl. Děkuji. Také poděkovat zpravodajka eh, za mm, tuto eh, zprávu. Myslím, že tím eh, vystává nový mandát pro jednání o obchodních vztazích. Myslím si, že je to solidní základ pro to, aby z toho měli prospěch spotřebitele v Evropě. Já bych doufala trochu pozitivnější tón o těch rudých liních, nicméně celkově lze to považovat za krok správným směrem. A jsem také ráda, že se tady uznává role konkurence, to, že je potřeba prosazovat naše zájmy, včetně přístupu k veřejným zakázkám a také větší eh, důraz na vztahy s Jižní Amerikou. Určité eh, výhrady přetrvávají, například eh, nástroj veřejných zakázek a protekcionismus u nezemědělských výrobků. Myslím, že tato opatření poukazují na určitý protekcionismus a myslím si, že to povede k odvetě a to eh, škodí otevírání nových trhů a škodí to našim zájmům v těchto obchodních jednáních. Evropská unie musí mít pozitivní, ambiciozní a liberální obchodní agendu, tak aby tyto dohody eh, nejenom se vyjednávaly, ale také, aby přinášely prospěch a byly ratifikovány a eh, jenom Potom může Evropská unie eh, dávat najevo, že i jde o pracovní místa a hospodářský růst. Děkuji a teď za skupinu ALDE paní Šáke na minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko. Obchod je stále důležitější prvek jednotlivých politických nástrojů EU. Je to způsob, jak aplikovat pákový efekt na jednotný trh na globální úrovni a posílit tak Systém založený na hodnotách pravidlech, abychom zajistili, že obchod bude zvyšovat standardy pro lidi celou naši planetu. V rychle se měnícím světě kde hospodářsky rychle stoupají země jako Čína nebo země Perského zálivu, které nezdílejí naše standardy a úroveň otevřenosti. To není luxus, je to spíše nutnost. Jsem ráda, že komise zajišťuje, že hodnoty budou v jádru naší evropské strategie. Jednoznačně to je něco, co občané EU očekávají. Zájem o a debata o obchodě se za poslední léta masivním způsobem navyšují. A není náhodou, že členské státy jejich vlády a jejich parlamentáři se rozhodli využít pákový efekt a dopad našeho obchodního portfolia na celosvětový trh, aby vyjednali lepší vyjednávací pozici pro nás. A doufám, že tyto vlády a národní parlamenty budou i nadále v této věci hrát pozitivní roli. Ono je velice snadné předpokládat a předstírat, že to je v uvozovkách Brusel, který si vymýšlí obchodní politiku, anebo Brusel, který nezveřejníme dokumenty. Ale my musíme neustále tlačit na členské státy, například, aby vůbec zveřejnili texty svých mandátů. Je zde obrovská poptávka evropských občanů, aby jejich hlasy byly vyslyšeny. Je klíčem, aby byla vytvořena kapacita pro naslouchání lidem. Musíme vytvořit to, co ministři obchodu na národní úrovni a národní parlamenty mohou dělat nejlépe, to znamená řešit sektorově specifické regionální aspekty obchodu a pakliže jsou nějaké negativní dopady, které je potřeba napravovat, je potřeba národní politika. Myslím si, že pouze když všichni, každý budeme hrát svou roli a budeme spolupracovat, jedině tak zajistíme transparentnost a angažovanost s přihlednutím k tomu, co je v sázce nejenom v EU, ale na celém světě. Děkuji. Děkuji vám. Jménem Gale, Helmut Scholz. Minuta a půl, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, paní komisařko. Eh, nejpozději při debatách o té typu CETA a TISA a jiných eh, a v souvislosti s jinými eh, obchodními dohodami se do povědomí veřejnosti dostává i obchod a proto je potřeba tuto debatu využít. Komise má náročný pracovní program, a k tomu má ještě několika letou strategii na několik příštích let. Proto je naléhavě nutné, aby Evropský parlament k tomu udělal své stanovisko. Chtěl bych poděkovat eh, paní kolegyni Begin za veškerou snahu. Zpráva mé kolegyně z frakce Forenza Eh, je zpráva z vlastní iniciativy, která zkoumá, do jaké míry se má parlament angažovat v oblasti sociálních, lidskoprávních eh, a eh, jiných otázek a dopadu na životní prostředí. Je potřeba zohlednit, zhodnotit minulou a současnou politiku komise. A tím pádem obě zprávy spolu souvisí. GUE NGL má určitou představu o budoucích obchodních vztazích EU, jsou založeny na solidaritě a spravedlnosti našich obchodních vztahů. My jsme předložili návrh alternativního usnesení, protože to stávající usnesení e, pokrývá jen částečně to, co potřebujeme. Je potřeba více zdůraznit aspekty, jako je spravedlivý obchod, a to i ze strany komise. To je totiž základní prvek obchodní strategie která nebude nahrávat jen nadnárodním podnikům. Jak to je teď? Není možné provozovat sektor služeb a jiné sektory na úkor všech na světě, nebo dokonce například i na úkor malých a středních podniků samotné EU. Proto by všichni kolegové, včetně komise a rady, měli zohlednit možnost tohoto alternativního mandátu na který, ke kterému přispěla celá řada nevládních organizací. Prosím, pojďme věci dělat společně. Děkuji. Děkuji. Přijímáte modrou kartu od pana Sányho. Pane Sány, máte slovo. 30 sekund. Tenni abban, hogy kiemelt figyel... Děkuji. Já mohu jedině souhlasit s tím, že je potřeba se zvlášť soustředit na sociální hodnoty a sociální práva v souvislosti s obchodní politikou a vyjednáváním o obchodních dohodách. Nicméně příležitosti nabízené daňovými ráji nelze zaměňovat se sociálními standardy. Má otázka je toto. Vnímáte zde jakoukoliv možnost, že daňové ráje by byly tak nějak zakázány nebo přinejmenším zapomenuty, protože několik členských států funguje jako takovéto, eh, takovéto daňové ráje. Děkuji, pane Šolci. Čas na odpověď. Ano, máte naprostou pravdu. Já mohu jedině podpořit, aby se daňové ráje zakázaly a právě proto potřebujeme celopolitický přístup. Máme vytvářet společnou hospodářskou politiku. A to nelze oddělit od spravedlivého obchodu. To patří dohromady samozřejmě, ale je potřeba se zaměřit na to, kdo, které podniky využívají daňové ráje. A proto je to otázka vlastně na uspořádání, na sociopolitické uspořádání u nás. Musíme být k sobě upřímní. No já už nemám čas, třeba to pak probereme venku. Děkuji vám. Za zelené má slovo Ska Keller. Minuta a půl, prosím. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajkám za velice plodnou spolupráci. Zelení si myslí, že obchod může být důležitým nástrojem, aby, který bude pomáhat eh, eh, lepší ochraně životního prostředí, lidským právům. Ale říkám, že může, protože tady je potenciál, ale zatím ten potenciál se nerealizuje. Naopak, zde vidíme, že spíše zvyšuje chudobu a nerovnosti. A to se musí změnit. Vaše eh, strategie, paní komisařko, jde správným směrem, ale nyní musíme přejít od krásných slov o hodnotách a lidských právech eh, k jejich implementaci, což znamená závazná pravidla také. Ale namísto toho komise navrhuje eh, sankce, Eh, vůči partnerským státům, mm, mm, které nepřijímají migranty. Takže namísto eh, eh, my tedy v podstatě ukládáme sankce těm zemím, které dostatečně nezavřely hranice, což je špatné. Také je zcela naléhavé, poopravit naši obchodní politiku tak, aby nastolovala rovnost, bezpečnost, sociální spravedlnost v Evropě. Obchod musí přispívat k rozvoji a k lidským právům. Musí být v souladu s našimi politikami, jak v Evropě, tak i v zahraničí na obou stranách e, obchodní dohody. Děkuji. Děkuji. A pan eh, Christopher Fielder, dvě minuty. Za EPP máte slovo. Děkuji. Ano, já eh, bych chtěl ho pohovořit o eh, jiném obrazu, než nabízí zelení, a to především otázka světového obchodu, eh, který dosahuje vysokých částek. 30 HDP ve světě z toho vyplývá, ale zde 30 eh, světového obyvatelstva ale žije v absolutní chudobě, žilo v absolutní chudobě a teď je to 10%, takže k tomu přispěl obchod. Vidíme, že eh, došlo ke snížení o polovinu, ale co také konstatujeme, že eh, tady není příčinný vztah, který by byl přímý eh, světo, mezi tedy světovým bohatstvím a snižováním chudoby. Je to také rozvoj, otázka rozvoje. Mm, už určitou dobu vidíme, že zde eh, dochází k takovému vývoji ve srovnání s 90. lety a to je eh, tak směr k protekcionismu. Mm, obrovská spousta protekcionářských opatření, která byla přijata, což je významný jev, eh, protože zde předtím jsme měli celou řadu opatření, která mají usnadňovat obchod eh, a v roce 1995 eh, například došlo ke snížení cel. Ano, to je významné, ale některé věci se nezměnily a proto obchodní politika je důležitá. Musí složit o mm, rozvoj a mm, to se musí změnit. Je třeba Eh, skutečně se toho chopit plně a využít a mm, protože zde je třeba eh, eh, přehodnotit naše priority a nepadnout do léčky těch, kteří říkají, že je třeba zavádět více obchodních překážek. Ne, to i tady zaznívá zde v parlamentu. Ano, to potom stojí životy lidí, kteří jsou v chudobě či v chudobě. Děkuji. Paní Curtin Darling na dvě minuty. Děkuji, pane předsedající, paní komisařkou, pravodajky. Britské referendum ukázala, ukázalo, že mnoho lidí má problém s globalizací. Mají podspěch z toho, není rozdělen rovnoměrně. Velmi často se z toho vyní Evropská unie, ale myslím, že ta by mohla být součástí řešení. V této zprávě to popisuje, jak bychom mohli obchodovat spravedlivěji, jak bychom mohli eh, redukovat eh, znečištění eh, životního prostředí, dosáhnout pokroku doma a také umožnit našim obchodním partnerům, aby eh, dosáhli lepší úrovně eh, životního rozvoje. Tato zpráva nabízí konkrétní příklady toho, jak využít v praxi udržitelný rozvoj. A já bych mohl uvést pět nich. Jde o to, jak více zapojit občanskou společnost, dát větší zodpovědnost nestátním aktérům a také možnost stěžovat se na porušování pracovních podmínek. Dále jde o to, jak vytvořit systém, který bude vynutitelný pro společenskou odpovědnost podniku v dodatelském řetězci. To by nám mělo, mohli bychom to využít toho, čeho už jsme dosáhli u těch konfliktních minerálů. Dále je možné, že by hodnocení dopadů byly Eh, brány závazně a byly zohledňovány v obchodních jednáních. Dále by se měly využít pobídky, <clears throat> ale také odstrašovací opatření tím, že by se mohly odebírat určitá eh, privilegia v rámci SPG+, což by si eh, vyžadovalo přijetí prováděcího předpisu. A dále zapojení Mezinárodní organizace práce do všech těchto jednání. Jak jsme to dělali určitým úspěchem i po eh, eh, katastrofě Rana Plaza v Bangladeši. Udržitelný rozvoj musí být vynučitelný, musí být viditelný a není možné o tom hovořit jenom jako o určitém cíli. Jinak veřejnost nebude eh, obchodní politice věřit, dokud ta spravedlnost nebude ukotvena a to by mělo být také vaší prioritou. Děkuji vám. A nyní Anne-Marie Miner na minutu. Děkuji vám. Já bych chtěla eh, poděkovat eh, paní Begin za její zprávu. Hovoří se tam o veřejném zdraví, o právech pracovníků, to jsou důležité věci, ale podle mě je trochu nešťastné, že tato zpráva tak slepě věří ve volný obchod. Proč si myslíte, že Svět na tom bude lépe, pokud se bude ubírat měrem k ekonomickým cílům. Bylo by lepší pro životní prostředí, kdyby se zboží nepřeváželo tisíce kilometrů, kdyby lidé mohli své živobytí mít na místě, kde žijí. Samozřejmě, žijeme v globální eh, vesnici a nechci někomu upírat jeho počítač nebo kávu, ale i tak existuje rozdíl mezi Eh, prospěšným obchodem a obchodem, eh, který eh, funguje pro sebe sama. Sebe sama. A to mi v té zprávě trochu chybí. Zprávě se hovoří o hodnotách, ale já si myslím, že bychom měli si také počkat na rozhodnutí soudního dvora. Hautala, one minute. Paní Heidi Hautala na jednu minutu. Uh, I Uh, myslím, že se teď nacházíme velmi důležité chvíli, uh, která by mohla pomoci prosazování našich hodnot do obchodní politiky. Teď jsme od komisařky Malstrem slyšeli o tom novém sdělení. Máme také agendu do roku 2030 o uh, cílech udržitelného rozvoje. A myslím, že teď čelíme dvěma výzvám. Podniky si zasluhují, aby Evropská unie podpořila iniciativy v oblasti užitelného rozvoje v dodavatelském řetězci, protože žádný podnik si dnes nemůže dovolit, aby byl přechycen při zaměstnávání eh, otroků nebo dětí nebo něco podobného. A dále si myslím, že Evropská unie by mohla zahrát důležitou roli při Eh, rozsazování zdrojeného rozvoje u našich obchodních partnerů. V dohodách zavádí boj proti korupci, eh, jak pohnat vládu přes odpovědnost, ale také pomoci občanské společnosti. Děkuji. A nyní paní Andrikiene na jednu minutu. The commission... Děkuji, pane předsedo. Komise si uvědomuje propojení mezi obchodem lidskými právy a socioenvironmentálními standardy. Obchod a zahraniční investice jsou skutečně velice důležité nástroje v tom, abychom dosáhli hospodářského růstu, držitelného rozvoje a ochrany lidských práv. To, co teď očekáváme od komise a rady, co se týká implementace nové obchodní strategie. Na multilaterální úrovni by komise měla zaujmout vedoucí roli v reformě eh, řízení VTO. A VTO by zejména měla přeskoumat eh, svůj mechanismus pro revizi politik tak, aby eh, tento zahrnoval i socioenvironmentálně lidskoprávní rozměr. Je potřeba, aby komise a rada implementovali monitorování lidskoprávních doložek v obchodních dohodách a dohodách o přidružení. Náš parlament by se také měl aktivněji podílet Eh, na této věci a být v té věci konzultován. Naše obchodní politika by měla být způsob, jak podporovat partnerské země v tom, aby přijímali vyšší sociální a environmentální standardy. A v tomto smyslu by evropské firmy měly splňovat všechny své závazky, zejména co se týká mezinárodních standardů v oblasti lidských práv, práce a životního prostředí. Děkuji vám. Děkuji. Emanuel Morel, jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. To není pro nikoho tajemství a i e, e, z projevu to vyplývá. Obchodní politika Unie v podstatě vzbuzuje dost velké obavy i skepsy a to není eh, eh, mm, mm, problém komunikace, ne, to je realita, kterou lidé zažívají. Oni konstatují, že eh, v kontextu liberální globalizace tak obchod mm, často prostě nahrává stejně, vždycky stejným velkým podnikům a ten, kdo na tom tratí, je, jsou malí zemědělci, veřejné služby, malý průmysl, ty, ty jsou neustále eh, eh, destruováni. Takže mm, mm, fair trade, sice se tomu říká, ale třeba si upřesnit pár věcí. Za prvé, to, že se více a více vyjednává bilaterálně a to není možná známka velkého pokroku, naopak spíše. A za druhé také je třeba mít odvahu se chránit. Ano, je třeba chránit evropský průmysl, ano, je třeba chránit eh, to dobré citlivé zemědělství, ano, a jak to řekli i kolegové, ale eh, myslím si, že tady ještě nás čeká velký pokrok. Děkuji, paní Grasvander, minuta. Děkuji, pane předsedo. Obchod pro všechny, to pro mě jako sociální demokratku znamená, že eh, výdobytky a blahobyt budou rozděleny napříč celou společností, že se zlepší životní standard všech, že z toho nebude profitovat jen pár vyvolených. Odpovědná obchodní politika a investiční politika zapřahuje, do sebe zahrnuje eh, pracovníky, pracovnice, spotřebitele, spotřebitelky a vůbec všechny občany a občanky. A umožňuje všem úrovním biznisu angažovat se na světové úrovni. Je důležité, aby naše politika takovýto postup podporovala. Podporovala práva jako demokracie, právní stát nebo zohledňování lidských práv. A přitom je naprosto zásadní, aby se zohledňovala zejména také dlouhodobá udržitelnost jednotlivých obchodních dohod. Nároční zaměstnanci a sociální standardy a podobné mechanismy musí být dostatečným způsobem zahrnuty. Máme zde různé možnosti kontrol, například občanskou společností. A od komise a od rady očekáváme, aby nás konečně začali brát vážně, aby to začali prosazovat. Děkuji. Děkuji, Silva Pereira. Jedna minuta. Děkuji. Mluvilo se tady o tom, že obchodní politika má podporovat všechny a být pro všechny. Samozřejmě náš parlament toto podporuje, ale pouze, ale sta, eh, Dávat toto do souvislosti s udržitelným rozvojem, to je dosti abstraktní, potřebuje to konkré- skonkretizovat. Evropská unie se musí obchodně politicky angažovat pro udržitelný rozvoj, který si zaslouží ten název. To zejména platí pro partnerské strategie se zeměmi AKT. A to po roce 2020. Proto by komise měla vyslyšet parlament, a měla by provést monitoring stávajících obchodních dohod, anebo dohod, které jsou aktuálně vyjednávány. A tento parlament by se měl aktivně na těch hodnoceních podílet. Jedině tak můžeme zajistit, že bez ohledu na moc hezká slova bude skutečně cílit naše obchodní agenda na ten cíl rozvoje, na jaký má. Děkuji, tím se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Pan Kelly má slovo jako první. Já jsem členem výboru INTA. Tato zpráva je nesmírně důležitá. S rokem nikdo eh, nevolal po této zprávě, ale teď se ukazuje, jak jsou tyto aspekty důležité eh, v rámci obchodní strategie. Čím více obchodu eh, se daří eh, mezi dvěma zeměmi, tak tím více, eh, tím více tyto dvě země prosperují. A já jsem proto, aby se uzavíraly dohody například s Větnamem. To, to se podařilo uzavřít v loňském roce a pomůže to jak nám, tak i Větnamu. Stejně tak byla uzavřena dohoda s Koreou. Ale je důležité, abychom Eh, přistoupili i k jednání s dalšími zeměmi. A je potřeba prosazovat i eh, ta sociální a environmentální práva. Eh, doamna Ward, un minut. Ward. Děkuji, pane předsedající. Paní komisařko, já myslím, že už existuje dokument, který by vám mohl pomoci, má 20 stránek Jmenuje se alternativní obchodní mandát a v něm se říká, že obchod by měl být o výměně mezi rozdělenými regiony, ale měli by si spravedlivě eh, dělit o kreativitu produkty a prosperitu. Tento dokument vznikl v roce 2014 a byl eh, přivítán také tímto parlamentem. Ještě nejsem eh, byla já zvolená poslankyní Někdo na základě konzultací více než 50 eh, nevládních organizací, včetně odboru, a já si myslím, že bychom se k tomuto dokumentu měli vrátit. Mnozí z nás ho propagovali během předvolební kampaně, mnozí z nás ho používají a spolupracují i s těmi nevládními organizacemi, které ho přijali, takže bych byla ráda, aby se k tomu dokumentu mohla vrátit a snažit se ty principy Eh, prosazovat. Děkuji, pan Tomášeč. Paní Tomášeč. Děkuji. Eh, tato zpráva správně upozorňuje na lidská práva. je správné, že požadujeme po obchodních partnerech, aby aplikovali stejné hodnoty. Ale otázka je, jak toho dosáhnout. A já si myslím, že Eh, si moc nepomáháme tím, že používáme obchodní politiku pro prosazení těchto cílů. Rusko, Čína, státy Perského zálivu. Nikdo nenabízí svým občanům stejnou ochranu. Nicméně, přesto všechno s nimi obchodujeme, ale odmítáme podepsat eh, s nimi eh, dohody, dokud se tam situace nezlepší. Je to podle mě pokrytecké, škodí to našim občanům prodražuje to zboží a brání to našemu exportu, brání to naší eh, ekonomické expanzi. Vzhledem k tomu, že již s nimi máme obchodní vztahy eh, ze státy, kde lidská práva není dodržována, tak eh, pojďme s nimi obchodovat a hledejme jiné způsoby, jak ta lidská práva prosazovat. Este debate reflete as contradições profundas. Tato debata ukazuje, že neoliberální eh, systém volného obchodu je rozporuplný a odporuje si eh, Není možné jenom přijímat pravidla na pomoc těm, kteří jsou vykořišťováni mimo hranice Evropské unie. Tyto eh, klauzuly v obchodních dohodách, které Evropská unie uzavírá, budou pořád spochybňovány přestože eh, tam k těm dodržování, eh, k, pardon, porušování lidských práv bude neustále docházet, například v Palestině. Oni obchod pomáhá velkým koncernům a tak to bude vždycky, přestože budeme neustále odkazovat na společenskou odpovědnost podniku. Musím se podporovat nový model ekonomické spolupráce a eh, respekt pro svrchovanost národních států. Šogor. Pan Šogor. trade is at the core of the European Union. Obchod je základem EU, EU je třetím největším obchodním blokem na světě, třetí největší promotor lidských práv, ale to není něco, u čeho můžeme jaksi usínat na vabřínech. Nový motor hospodářského růstu ve světa už teď je v Ázii, je to také nejdynamičtější sektor obchodního růstu do budoucna má velká část světového obchodu probíhat mimo EU a proto chceme-li podporovat eh, pracovní místa v EU a hájit si svou pozici jakožto hlavních promotérů univerzálních lidských práv prostřednictvím obchodu na světě, nesmíme váhat. Je nutné revitalizovat naše stávající dohody, co nejrychleji ratifikovat ty, které už jsou uzavřené, a vytvořit informovanější politickou debatu o těch, které se vyjednávají. Děkuji. Děkuji, pan Marias. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Obchod a investice často narážejí na účinnost a transparentnost. Junkrův plán předpokládá, že v investice v příštích třech letech přesáhnou 300 miliard euro. V Řecku, které je zasaženo úsporným diktátem, máme 42 projektů. Místo spravedlivého obchodu pro všechny chce EU

Děkuji, pane předsedající, děkuji za tuto velmi zajímavou debatu. Myslím, že eh, to bylo velmi užitečné, hodnotné, eh, také eh, sloučit tu diskuzi o obou zprávách. Když komise předložila svou strategii, tak ty cíle byly tři. Za prvé, že obchodní dohody, které uzavíráme, by měly Eh, přinést prospěch potřebitelům občanům, podnikům. Myslím, že obchod může být eh, vynikajícím nástrojem na boj proti chudobě, ale je potřeba to správně eh, vyjednat. Právě na to se zaměřujeme. Musíme také řešit aktuální otázky, jako jsou služby, elektronický obchod, stejně tak e, ochranu e, výroby v Evropské unii. A také jde o to, aby e, co nejvíce lidí mělo prospěch, se tak musíme usnadnit chodování pro malé středně velké podniky. My například navrhujeme vytvoření webových stránek, které by mohly usnadnit jejich obchod zahraničí. A další cíl bylo zdůrazňovat hodnoty. <clears throat> Nemůžeme Eh, vyřešit všechny problémy s lidskými právy prostřednictvím našich obchodních dohod, ale můžeme k tomu minimálně přispět. A můžeme například eh, to pokoušet tím, že eh, budeme prosazovat různé politiky v různých oblastech a to inteligentním způsobem. Určitě můžeme udělat více pro to, aby se naše hodnoty ujímaly. Může. Eh, máme různé kapitoly k určitému rozvoji, k eh, pracovním podmínkám a ty jsou vynutitelné a jsou závazné. Stejně tak je, máme mechanizmy na řešení sporů. A chceme jít ještě o krok dál, například v těch nově zahájených jednáních s Mexikem. Chceme eh, tam zahrnout to mandátu i boj proti korupci. A ten důvod, proč eh, eh snažíme aspoň politicky uzavřít tuto dohodu, Eh, tak eh, tady vycházíme z toho, co se nám podařilo u konfliktních eh, minerálů a dále. A stejně tak chceme zlepšit transparentnost. Občané se chtějí do této debaty zapojit, chtějí vědět, o čem obchod je. To je něco, co je čím dál tím aktuálnější v poslední době a proto bychom to měli vítat, ale samozřejmě musíme také změnit způsob, jakým tuto politiku vytváříme. My se snažíme, aby eh, byla co nejtransparentnější. Eh, S TTIP jdeme <clears throat> tak daleko, jak je to jen možné a chceme to tak dělat i o dalších, eh, u dalších obchodních dohod. Samozřejmě můžeme dělat ještě více, jak zapojit občany. Je to úkol pro komisi, pro členské státy a také pro vás, abyste jim naslouchali a potom jejich otázky předkládali. Samozřejmě můžeme dělat také více v oblasti rovnosti pohlaví. Je to přítomné v naší strategii. Také hodnocení dopadu, zohledňujeme to. Eh, KSP plus máme obsaženo zásadu nediskriminace, ale určitě tady můžeme dělat více a já eh, se můžu podrobně zabývat vašimi eh, návrhy. I práce dětí, to je jedna z těchto oblastí. My jsme zveřejnili nedávno Eh, k tomu eh, jeden dokument s tím, že k tomu dochází k sektorech, eh, kde se úplně neobchoduje. Těžko se to tady řeší, ale samozřejmě to sledujeme našich obchodních partnerů. Například máme systém v rámci GSP+, který to monitoruje. Obchod je, jak už jsem říkala, předmětem diskuze, to je dobře, můžeme proto udělat více. My, vy, ale i členské státy by mohly udělat více, aby se postavili o to, že ty obchodní dohody, které uzavíráme, byly prospěšné pro naše občany, ale byly kompatibilní s dalšími opatřeními. My teď eh, s komisí například se díváme na tom, jak by globalizační fond mohl být využit eh, chytřejším způsobem, aby více pomáhal eh, těm, kteří globalizaci prohrávají. A snažíme se také Eh, navázat kontakty s dalšími státy, ať už rozvojovými i eh, rozvinutými státy, eh, se kterými bychom tyto dohody mohli uzavírat. Tím prosazovali naše hodnoty a transparentnost. Ještě jednou děkuji za tuto debatu, děkuji za všechny vaše příspěvky a těším se na další spolupráci s cílem dosáhnout toho, aby obchod byl udržitelný a efektivní. Děkuji. Domna Forenza, dvě minuty. Děkuji, dvě minuty paní Forenza. Děkuji, děkuji pane předsedo. Především chci zde eh, závěrem opět ještě jednou poděkovat stínovým zpravodajům a všem, kteří spolupracovali a řada doporučení, eh, které jsme vydali v roce 2010, eh, ty byla, ta byla ignorována komisí zde my tedy hm, chceme to upřesnit a zopakovat, že hm, lidská práva, sociální práva, environmentální práva, to není pouze proměnou hodnotou v obchodě. Ne. Chceme reformu VTO, aby garantovala dodržování lidských práv eh, a hm, chceme i eh, zreformovat eh, tu klauzuli o lidských právech eh, v kapitolách o udržitelném rozvoji, aby to skutečně bylo závazné, aby se zde Eh, zaváděly ty různé možné výjimky v obchodních dohodách, aby skutečně ta lidská práva fungovala. Chceme preventivně ratifikovat eh, eh, transpozici národní legislativy. Jde o dohody nebo úmluvy MOP. Víme, že ty jsou velice důležité i je třeba se na to podívat z pohledu vyjednávání se Spojenými státy. Chceme jasná kritéria, pokud je o environmentální závazky, potom i e, režimy jako ochrana e, duševního vlastnictví. Ta také musíme řešit potom závazné normy pro nadnárodní společnosti. Jak vidíte, to je velice konkrétní všechno a já se omlouvám, že musím zde e, vyjádřit nesouhlas paní komisařkou, pokud jde o té typ, to si nemyslím, že je správný směr. Větší transparentnost, více demokracie, to znamená, všichni budou mít přístup k informacím, to znamená garantovat skutečně, že lidská práva eh, nebudou subalterní a nebudou podřadné eh, ziskům. Děkuji, paní Begin, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat všem kolegům, kteří přispěli k této zprávě. To nebylo snadné, poněvadž jasně tady jsme museli eh, sladit různé názory na obchod a dnes večer jsme tady slyšeli členy, kteří eh, hodně tedy se vyjadřují proti volnému obchodu a hm, hospodářské soutěži. Já myslím, že se nám podařilo vyslat signál, jasný signál a za to děkuji především za vaši podporu i mm, zítra doufám se to všechno potvrdí. Hlavní signál je, že obchod eh, musí být eh, motorem rozvoje a i blahobytu a rovnosti nejenom pro evropské občany, ale i pro ostatní na celém světě. Je pravda, že určitě to eh, mm, není asi Eh, eh, nějaký revoluční krok, eh, kterou dává na to zpráva, ale to přispění k, k pokroku vpřed. Zde mm, my všichni jsme schopni k tomu přispět a jak zde Jde nám o to, aby věci se změnily a je třeba tedy eh, eh, vymítit ty různé obchodní praxe, které se dobře etablovaly. A eh, já si myslím, že díky těmto zprávám, ať je to naše zpráva, o obchodní strategii, ať je to zpráva Forenca, tak my jsme vytvořili takový základ správný základ, aby eh, směřoval obchod eh, tím žádoucím eh, směrem a nejenom, aby šlo o procenta, jak se zvyšuje obchod, ne, abychom věděli, komu prospívá. A děkuji všem a zítra hm, se těším na hlasování, které doufám bude v souladu s tímto vším.